va en parler la semaine prochaine. Bene. Diamo inizio alla commissione. Výborně, zahájíme práci komise, výboru. Abbiamo come primi due... Jako první dva body na pořadu jednání máme hlasování podle zjednodušeného postupu a budeme hlasovat o dvou otázkách. První jsou zastaralé akty Rady v oblasti společné zemědělské politiky. U poslední schůzy výboru bylo rozhodnuto, že bude uplatněn zjednodušený postup eh, pro tuto otázku. V souladu s tím, co je uvedeno v článku 46 odstavec 1, pokud souhlasí alespoň pět členů, tak to schválíme bez pozměňovacích návrhů. Už jsme toto rozhodnutí přijali, teď to musíme formalizovat. Připomínám, jedná se o zastaralé akty Rady v oblasti společné zemědělské politiky. Jsou nějaké námitky? Pokud zde nejsou námitky, tak je zpráva takto přijata. A stejně budeme hlasovat o zmocnění plnění úkolu laboratorního testování. I zde jsme na poslední schůzi rozhodli, že uplatníme zjednodušený postup pro tuto otázku. V souladu s článkem 46 s odstavcem 1, pokud jedna desetina členů souhlasí, tak je eh, zpráva přijata bez pozměňovacích návrhů, bez změn. I zde se zeptám, jestli jsou nějaké námitky. Pokud ne, tak i zde je tato zpráva přijata. A teď přistoupíme k rozpočtu. Bod 11, rozpočet na rok 2010, oddíl 3, navrhovatelka Elizabeth Jagle. Budeme hlasovat o návrhu stanoviska o rozpočtu na rok 2010. Na minulém výboru jsme odhlasovali finanční část a teď budeme muset hlasovat o textu. Dostali jsme několik pozměňovacích návrhů a o těchto pozměňovacích návrzích budeme muset hlasovat. Paní Jegle si chce vzít slovo, než přistoupíme k hlasování? Paní Jegle? Ne, nechce se vyjádřit? Takže budeme hlasovat. Máme čtyři pozměňovací návrhy, o kterých budeme hlasovat. Pozměňovací návrh číslo jedna odstavec 6a. Autor Delange. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh je přijat. Pozměňovací návrh číslo 2. Papastamkos. Odstavec 10. Kdo je pro? A teď, eh, kdo je proti? Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh je přijat. Pozměňovací návrh číslo 3. Papa Stamkos. Odstavec 10a. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Poslední, poslední pozměňovací návrh. žádost to oddělené hlasování. Takže první část. Kdo je pro první část pozměňovacího návrhu paní Luling? Kdo je proti? A kdo se zdržel? První část je přijata. Druhá část pozměňovacího návrhu paní Lulling. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Pozměňovací návrh je přijat. A teď eh, závěrečné hlasování o pozměňovací, eh, tak o to pozměněném návrhu. Závěrečné hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Výborně. Jednomyslně. Děkuji. I tento bod jsme tímto vyřešili. A paní Paulsen se zdržela. Dobře, takže to nebylo jednomyslné, máme zde jedno zdržení hlasování. Paní Jegle požádala o slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych srdečně ráda poděkovala všem kolegům a kolegyním za tyto pozměňovací návrhy a ráda bych informovala výbor o tom, že jsme tedy hlasovali nad marži, co se týče těch čísel, takže jsme jasně ukázali, že jsme opravdu proto a e, samozřejmě jsem také musela dělat e, různé návrhy, tak aby se rozpočtový výbor vrátil do té marže. Eh, oni o tom také hlasovali, takže nebuďte zklamáni, eh, jaká budou čísla vzešla z rozpočtového výboru, protože musíme v rámci té marže zůstat. Nicméně si myslím, že tenhle ten signál z našeho výboru byl důležitý, zejména tedy pro mléčný sektor. Děkuji, paní Jegle, děkuji vám všem. Pokud souhlasíme, tak můžeme přistoupit k bodu 12 politika rozvoje venkova EU. Máme to potěšení přivítat zde paní Lorec Hoffman z komise z Generálního ředitelství pro zemědělství, která nám přednese obecné představení politiky rozvoje venkova Evropské unie. Myslím si, že by bylo užitečné říci, jakým způsobem se uplatňuje také kontrola stavu a plán Evropské hospodářské obnovy, především tedy pokud jde o politiku rozvoje venkova. Dávám tedy slovo paní Loris Hoffman a potom samozřejmě otevřeme debatu. Prosím. Thank you, Chairman. Please allow me first... Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych vám nejprve na úvod řekla, že ta jednotka, pro kterou já pracuji, se zabývá horizontálními aspekty politiky eh, rozvoje venkova. Kromě toho také analyzujeme a navrhujeme um, budoucí eh, kroky, ale obecně se dá říci, že se zabýváme hlavně těmi horizontálními obecnými aspekty, když existují určité geografické jednotky, které podrobně se zabývají jednotlivými členskými státy, jednotlivými programy a implementací jednotlivých politik. Teď bych se chtěla vrátit ehm, kousek do minulosti. Ehm, již na začátku 70. let jsme zahájili ehm, E, aplikaci některých e, e, opatření, které například souvisely s podporou mladým farmářům a tak dále. A později se tato politika dále rozvíjela a proto k těm základním intervencím jsme přidali další opatření, protože pochopitelně se zvyšovaly nároky na adaptaci tohoto sektoru, aby byl schopen reagovat na situaci na trhu. V současné době se tedy nacházíme v situaci, kdy jsme změnili tento základní přístup. Mám tím na mysli eh, období 2007 až 2013. Eh, před rokem 2007 jsme eh, měli k dispozici tři různé finanční fondy, které nám umožňovaly intervenovat v oblasti zemědělství byl to takzvaný Guidance Fund a ty instrumenty pro nové členské státy, to byl další fond, tyto jsme pod a potom jsme eh, kombinovali pět různých způsobů, jak kombinovat eh, nejrůznější ty programy, protože někde se jednalo o podniky podle cíle jedna, potom se jednalo o eh, objekty cíl 2 a tak dále. Čili pro členské státy toto všechno představovalo obrovskou zátěž, protože používali různé systémy programování, různé systémy řízení těchto programů. Kromě toho se museli také zabývat nejrůznějšími finančními systémy a kontrolami a vlastním provedením. Členské státy nám eh, naznačily, že toto pro ně skutečně představuje velkou zátěž a proto pro, tuto novou, eh, pro toto nové období Eh, se situace změnila, takže Teď máme jeden fond, což je ten eh, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Sem patří všechna opatření, eh, která souvisejí s rozvojem venkova a je to fond, který, který nám také zajišťuje, že máme jeden systém programování, máme jeden systém implementace, máme jeden systém řízení a kontroly. To si myslím, že je věc, kterou musíme mít na paměti, protože podle mého názoru toto pro členské státy eh, představuje zjednodušení situace. Tolik tedy o tomto fondu. Dále potom vidíte na té druhé úrovni eh, tohoto diagramu, vidíte ty hlavní cíle, tak jak jsou stanoveny pro tuto politiku eh, ty se odrážejí v tom, čemu my říkáme osy, můžete tomu také říkat cíle nebo priority. E, na prvním místě máme konkurenceschopnost. Konkurenceschopnost je mimořádně důležitá pro zemědělství, tak aby bylo schopné se přizpůsobit no, různým situacím. Je potřeba, aby reagovalo na e, měnící se tržní situaci a také, aby bylo schopné e, používat inovativní přístupy k produkci zemědělských výrobků. Ehm, tady nabízíme celou řadu opatření, které si mohou členské státy, z kterých si mohou členské státy vybrat. Čili to je ta první eh, osa, osa konkurenceschopnost Eh, tady sem patří například taková opatření, jako jsou opatření v oblasti modernizace eh, zemědělské činnosti, zpracování, infrastruktura, eh, vývoj nových produktů, dále potom otázka spolupráce mezi různými partnery při používání těchto nových produktů a nových technik. Dále máme také opatření týkající se pomoci v případě přírodních katastrof a také e, oblast školení. To je věc, které věnujeme velkou pozornost poslední dobou, protože je jasné, že celá řada opatření jsou e, dobře organizována a plně využívána a plně efektivní, pokud e, zemědělci skutečně vědí, co mají dělat a jak to mají dělat. Eh, co se týče osy 2, to je eh, otázka související s řízením životního prostředí a využívání půdy. Sem patří eh, možná méně známá opatření. Jedna například je ehm, podpora pro znevýhodněné oblasti. Tady se snažíme pomoci zemědělcům, kteří žijí nebo pracují eh, v regionech, kde eh, jsou vystaveni přírodním handicapům, abych to tak řekla. To jsou eh, platby, které jsou velice důležité například pro zemědělce, kteří působí v hornatých oblastech. Dále potom můžeme poskytnout také podporu zemědělcům na bázi Natura 2000 Eh, to znamená, to jsou ti zemědělci, kteří působí v oblastech, které jsou označeny eh, jako eh, součást Natura 2000. Kromě toho se jedná také o opatření týkající se lesnictví a jedna z jedno z nejdůležitějších opatření v této oblasti je politika agri-environment, což odpovídá asi 20% celkového rozpočtu. Potom eh, na ose 3 máme propojení mezi zemědělstvím a dalšími eh, oblastmi, odvětvími, eh, která se provozují v zemědělských oblastech. To jsou věci, které umožňují diverzifikaci a propojení s dalšími činnostmi, s dalšími odvětvími. Jak víte, jsem patří ehm, turistika, která vlastně také spadá pod osu 2 už. Je to oblast, kde je skutečně velice úzké propojení mezi zemědělstvím a tímto odvětvím. Kromě toho podporujeme na základě těchto programů i e, základní e, infrastrukturu, sem patří i e, širokopásmový příjem. Um, Eh, jsou zde ještě další činnosti, jako je například obnova vesnic, podpora eh, mikropodnikům, které se zabývají jinou příbuznou činností eh, zemědělství. Toto jsou tedy ty různé cíle, které považujeme za víc, víceméně vyrovnané a také proto legislativa zavazuje členské státy k tomu, aby věnovaly určité částky peněz do těchto tří oblastí. Členské státy musí eh, eh, investovat alespoň 10 eh, svého rozpočtu do oblasti konkurenceschopnosti, 25 do té druhé oblasti a 10 do oblasti diversifikace a otázek souvisejících s kvalitou života. Eh, LEADER eh, je způsob, jak implementovat tyto eh, politiky. Já nechci Ehm, teď do detailu to vychází z těch eh, různých eh, místních eh, strategií rozvoje, kde se hovoří o tom, jakým způsobem by si lidé, kteří žijou, žijí v tomto regionu, jak si představují další rozvoj. Jsou to tedy lidé, kteří jsou součástí tohoto místního prostředí a proto se mohou zúčastnit rozhodování o tom, jak by měl vypadat další rozvoj této oblasti. Ta lídr hm, OSAM, a ty skupiny, které pod něj spadají, mohou potom využívat eh, všech těch tří os eh, různých politik. Mohou si tedy zvolit eh, taková opatření, která, by, která považují za vhodná pro svou oblast, přičemž se většinou soustředují na osu 3, alespoň v současné době, protože tato opatření většinou nejvíce odpovídají jejich strategiím. Toto všechno je implementováno e, na základě opatření, e, které e, vidíte také na obrázku nahoře. Teď bych vám chtěla udělat určitou představu o tom, jakým způsobem chceme dosáhnout určitého konkrétního efektu. Jinými slovy, jakým způsobem se mohou jednotlivé členské státy eh, soustředit na to, jak využívat tyto politiky pro dosažení pozitivních efektů, hlavně na životní prostředí. To je otázka například údržby krajiny, eh, kvality půdy, biodiverzita, otázka kvality a kvantity vody, Eh, obnovitelné energie a tak dále. Pro všechny to cíle můžete využívat všech těchto opatření, která jsou organizovány kolem této elipsy, která je uprostřed a jak vidíte, tato opatření vlastně se odvíjejí z nejrůznějších oblastí, z nejrůznějších os, které slouží eh, pro plnění různých cílů. Takže tady máme například eh, školení tom, do čeho investovat, tak abychom měli pozitivní výsledky. Patří sem i e, další opatření, například to jsou ta zelená, která spadají pod osu 2, potom máme e, osu 3, což jsou ty bledě modré a to jsou všechno věci, které mohou e, být používány při plnění těchto cílů. Kromě toho máme ještě křížové, křížovou komplianci, což jsou podstatě, které souvisejí se všemi platbami do těchto oblastí. Ehm, jak členské státy se dozvědí o těch opatřeních, která mohou potom realizovat? Eh, v pro období 2007 až 2013 jsme se domnívali, že bude potřeba vypracovat přístup, který bude strategičtější, protože často v minulosti jsme byli svědky toho, že eh, eh, těch asi 40 různých eh, opatření, která spadala pod rozvoj venkova, že z těchto opatření si členské státy eh, většinou vybírali eh, jedno opatření za druhým, někdy používali některé opatření, eh, které používali vždycky předtím, možná, že proto měl dobré důvody, ale přesto my jsme si mysleli, že bychom měli postupovat více strategicky, což je také důvod, proč společně se členskými státy jsme eh, vypracovali jakési předpisy týkající se eh, strategického postupu. Zde definujeme priority eh, dalších politik pro rozvoj venkova. Vycházíme přitom z těch obecně definovaných priorit, to souvisí například s udržitelností, ale eh, také to souvisí s Lisabonskou strategií růstu a zaměstnanosti, čili všechny tyto různé aspekty jsme se snažili převést do politiky eh, rozvoje venkova a členské státy pak eh, provedly analýzu svých konkrétních situací v oblasti adaptace zemědělské produkce, rozvoje venkova a tak dále, tak, aby to odpovídalo měnící se situaci a kromě toho si vypracovali své vlastní strategické plány, které z těchto priorit si vybírají to, co odpovídá jejich potřebám. Takže máme e, strategii pro členské státy, kdy jednotlivé členské státy si určují, e, na co by se chtěli v, během tohoto období soustředit. E, členské státy potom vypracovávají vlastní programy a v rámci těchto programů se rozhodují, která opatření eh, považují za vhodná pro plnění eh, požadavků a cílů souvisejících s jejich vlastní strategií. Po schválení programu eh, jednotlivé členské státy potom implementují tyto věci, to je potom vyhodnocováno, monitorováno tak abychom eh, mohli eh, skutečně změřit, do jaké míry tyto politiky byly realizovány, tak jak je to potřeba, kde, jsou potřeba, kde je potřeba udělat změny a tak dále. Výsledkem toho je 27 národních strategických plánů, každý členský stát má svůj vlastní. Co se týče té úrovně programování, tady pochopitelně máme některé státy, které mají jeden program a pak mají, máme další členské státy, které mají své vlastní regionální. Tady například se jedná o federální státy, ať už je to Španělsko, Německo, Velká Británie má také eh, regionální programy, Francie má své regionální programy čímž se dostáváme na 88 eh, národních a regionálních programů. Kromě toho máme dva národní eh, eh, rámcové programy, to je, se týká Německa a Španělska, kde jsou detailním způsobem rozpracovány programy pro jednotlivé regiony. Kromě toho máme čtyři programy týkající se sítí rozvoje národní, sítí, sítí národních sítí rozvoje venkova v rámci těchto programů je možné si vyměňovat názory eh, na jednotlivé politiky a zajišťuje to eh, pravidelný kontakt mezi všemi zúčastněnými stranami, mezi lidmi, kteří eh, jsou přímo v terénu a těmi, kteří pracují v těch administrativních složkách. Kromě toho máme tedy tu evropskou síť, kde členské státy mají povinnost vytvářet také národní sítě, eh, což ale neznamená, že by to museli vždycky organizovat v rámci těchto programů, protože tyto programy jsou pouze čtyři. Pojďme se teď podívat na rozpočet. Na celé období se jedná o Eh, plus minus 91 miliard, to jsou peníze, které jsou k dispozici pro všech 27 členských států. Kromě toho existuje pochopitelně spolufinancování jednotlivých členských států, kromě toho máme i národní eh, navršení eh, finančních prostředků, to jsou Kromě toho máme i veřejné a soukromé výdaje. Eh, ty veřejné potom se dělí pochopitelně mezi to úrovní místní a obecní až na tu nejvyšší. Dohromady tedy k dispozici je 225,7 miliard eura na, ob, er, eur na období 2007-2013. Takže já bych chtěla v této souvislosti říct, že eh, to také představuje ten rozdíl mezi spolufinancováním a eh, politikami, které nejsou spolufinancovány. Čili tady máte ten tu částku, která potom je doplněna dalšími finančními zdroji. Eh, jak vidíte, tady je poměrně vysoký pákový efekt. Eh, tady máme tedy eh, částku, která je k dispozici pro zemědělství a rozvoj venkova. Now, um, you know that tady vidíte, jak si členské státy původně zorganizovaly ty finance, jak si to rozdělili mezi různými cíly. Takže zase eh, na ose 1 to je konkurenceschopnost, to je potom restrukturalizace, krajina a tak dále. Ty vlastně dohromady dávají asi 78 zdrojů a potom ty zbylé osy, kde je těch částek, tedy kde jsou ty částky menší. Jinak tohle je takový všeobecný pohled na tu situaci. Samozřejmě některé členské státy si vybrali eh, spíše eh, jeden model, jiné členské státy si vybrali trošku jiný model. Takže to samozřejmě záleží na individuální situaci v členských státech. Teď k té kontrole stavu. Kontrola stavu už proběhla tím, že je požadavek, aby se zemědělství a venkovské oblasti přizpůsobili měnícímu se životnímu prostředí. To tedy potřebuje nejrůznější investice, eh, adaptační opatření a tak dále v těch venkovských oblastech. Tady vidíte priority, které jsou definovány v těch pěti odrážkách. Tady v podstatě šlo o to, že je modulační mechanismus, který přenáší finanční prostředky z prvního do druhého pilíře. Ten modulační mechanismus byl ještě posílen, protože existoval už v minulosti, ale nyní je tedy eh, posílenější a my jsme tedy dostali eh, dodatečnou částku 3,36 miliard eur, která je k dispozici pro klimatické změny, eh, vodní hospodářství, biodiverzitu a také restrukturalizaci mléčného sektoru. Ještě tam je i obnovitelná energie. Také dáváme velkou prioritu inovativním přístupům a aspektům, které se pojí s těmito klíčovými prioritami. Potom balíček obnovy. S tím přišli šéfové vlád. Projednávalo se to zejména na konci minulého roku. Tam šlo o to, aby v době tedy hospodářské krize eh, docházelo k veřejným investicím, zejména do infrastruktury Pak k tomu zase byla dodána částka asi jedné miliardy k rozpočtu pro rozvoj venkova na to, aby se rozvíjel eh, zase, zase rozvíjelo pokrytí eh, širokopásmovým internetem. Protože když si uděláme takové srovnání širokopásmového internetu, kde je k němu přístup a kde není, tak vidíme, že ve venkovských oblastech eh, přece jenom ten přístup je mnohem eh, méně mm, dostupný. A tady tedy šlo o to, aby existovala jakási možnost zaplnit určité nedostatky, které eh, třeba na venkově panují díky i hospodářské a finanční krizi. Na konci vyjednávání potom tedy se to otevřelo v tom smyslu, že jeden, ten jeden mili, ta jedna miliarda eur není povinná na zavedení širokopásmového internetu na venkově. Ehm, členské státy se mohou rozhodnout, že ji využijí tuto pomoc i pro ty další priority. Teď jsme dostali i modifikace programu od členských států. Ty přišly zhruba v polovině července. Členské státy teď vlastně musí samozřejmě přidělit tyhle ty e, finanční prostředky svým prioritám. Takže máme těch 88 programů a členské státy v podstatě si mohou kombinovat tuhle kontrolu spolu s tou kontrolou stavu, takže to dělají jenom jedenkrát. Ale samozřejmě e, čas tlačí. My tedy pracujeme opravdu koncentrovaně, protože ty programy musíme schválit do konce roku. Už máme tedy rozpočet pro rok 2009, který eh, pochází tedy z balíčku obnovy. Je tam tedy částka pro rok 2009, částka pro rok 2010. Pro 2009 je to 600 milionů, které se, což se má zapojit do těch programů a my tedy musíme schválit všechny ty modifikace, aby se ty peníze dostaly do těch programů. A na závěr, co dělají členské státy s těmi dodatečnými finančními prostředky, o kterých jsem teď hovořila? Tohle je takový předběžný obrázek, protože zatím stále ještě diskutujeme s členskými státy, jestli tohle je ta správná cesta, jestli to, co vyjádřil ve své strategii, se objevuje v těch programech, ale jak tady vidíte, v tuto chvíli to vypadá takto. Více než třetina peněz jde na biodiverzitu. Druhá největší část, 23%, je na vodní hospodářství. potom 15 eh, mléčný sektor. O tom si také členské státy zřejmě dělají starosti a potom ty další části, které jsou také velmi důležité, ale samozřejmě méně než ty první tři, 10 eh, na širokopásmovou infrastrukturu a také 10 na klimatické změny a 6 na, obnov, na obnovitelné energie. Ovšem tohle je tedy předběžný obrázek, jak už jsem říkala. Možná se to malinko pozmění. Hovořila jsem poměrně dlouho, za to se omlouvám, ale nějak nešlo to víc zkrátit, takže vám děkuji za pozornost. Molto bene, grazie. Výborně, děkuji. Děkujeme komisi. Děkujeme paní Loric Hoffman. A rád bych zde vřele přivítal členy výboru pro zemědělství ze Severního Irska, kteří nás přišli navštívit. Vítejte. A teď tedy zahajuji debatu o zprávě komise. O slovo už požádal James Nicholson. James, máš slovo. Uh, Děkuji, pane předsedo. Jenom bych se připojil k těm slovům vítání eh, našich kolegů ze zemědělského výboru ze Severního Irska. Bohužel tady nemáme moc místa, takže e, mý kolegové se museli dostat, e, e, si museli sednout někde i na místa, kde není přístup ke tlumočení, takže možná úplně nerozuměli tomu, co jste říkal, proto jsem to takhle trošku zopakoval. Každopádně děkuji za tuto prezentaci. Myslím si, že to je velmi důležité, protože se to týká aspektu, který je velmi důležitou částí podpory pro eh, zemědělské a venkovské oblasti Evropské unie. A já si myslím, že zemědělci si to hodně uvědomují, začínají si uvědomovat význam řešení této otázky. Druhý pilíř od doby, kdy byl vlastně vytvořen, a byl navržen eh, Francem Wischlerem, což byl eh, zemědělský komisař, nikdy neměl dost eh, finančních prostředků, které by ho kryly. Takže měli jsme tedy druhý pilíř, který měl pomáhat venkovskému hospodářství, ale nikdy tam nebylo dostatek finančních prostředků, takže my jsme se snažili se z té situace nějak zpamatovat a zatím se to nepodařilo. Protože všechny ty peníze, které jsme viděli v téhle prezentaci, to je skvělé, skvělé, když hovoříte o, těch, o té miliardě, ale všichni víme, že když se to potom rozloží na 27 členských států, na všechny ty nejrůznější regiony, eh, ve chvíli, kdy se to dostane k nějakému konkrétnímu příjemci, je to minimální částka a to je právě problém toho venkovského rozvoje. Takže dokud se nám nepodaří do toho dostat finanční podporu, dokud to nebudeme uznávat tak, jak je to potřebné, tak bude velmi těžké restrukturalizovat ty venkovské oblasti, protože venkovské oblasti se mění opravdu ze dne na den. A k čemu dochází je, že eh, zemědělci už v podstatě se třeba nemohou uživit svým, eh, svým tradičním zemědělstvím, musí opouštět to, co dělali. A kdo se teď bude starat tedy o tu opuštěnou půdu? nebo co se, co se s tím udělá. V současné situaci zemědělství není ziskové. Viděli jsme problém mléčné, mléčných zemědělců. Já jsem eh, o víkendu hovořil se zemědělci a eh, ti mi říkali, teď vlastně Evropa zavádí eh, evropské značkování ovcí a spousta lidí e, teď říká, že budou muset opustit e, zemědělství, protože je to pro ně příliš komplikované a říkají tedy, že to rozhodnutí z Bruselu je pro ně v podstatě nesmyslné. Takže je potřeba, abychom i umožnili těm lidem dělat svou práci, aby se to dalo celé nějakým způsobem restrukturalizovat. A potom k té ose 3, to, co jste říkala, to je skvělé ale eh, je potřeba, aby se podniky mohly vyvíjet. A někde to prostě není možné, aby diverzifikovali. A to musíme změnit. Musíme uplatňovat takový přístup top-down. Já vím, že hodně často hovoříme o subsidiaritě a podobně. Já jsem proto, ale někdy existují důvody pro to, aby, aby se to, abychom prostě postupovali top-down. Jinak souhlasím s tím širokým pásmem, ale ještě mám jednu otázku. Vy jste zmínila asi 600 milionů, které se ještě můžou vynaložit tento rok. Jsou vlády schopny tedy předl, předkládat ty potřebné návrhy. Chybí nám, respektive máme před sebou ještě tři měsíce, takže existuje možnost, že se ty peníze opravdu vynaloží do konce roku nebo se zase ztratí a e, lidé z venkovských oblastí je nevyužijí. Děkuji, Jamesi. Samozřejmě po debatě dáme slovo komise, aby mohla odpovědět. O slovo požádala Kristýna Morvaj. Děkuji, e, hatalmas e, látva, és egy ilyen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 Já docela ráda budu mluvit anglicky, jestli vám to usnadní život. Dobře, tak já budu mluvit anglicky a se omlouvám, omlouvám za to, že jsem začala uh, maďarsky, také se omlouvám um, svým voličům v Maďarsku. Asi existují nějaký důvody, proč nemohu hovořit jazykem svých voličů. Um, ale budu tady pokračovat anglicky, jestliže vidíme tyto krásné cíle, tyto velice Můžete klidně mluvit maďarsky, klidně můžete, děkuji, děkuji. Klidně můžete mluvit maďarsky, to bylo skutečně technické. Výborně, tak eh, když eh, jsem viděla ty obrovské částky a opravdu ambiciózní cíle a šlechetné principy, tak by si člověk myslel, že venkovské oblasti prospívají, vzkvétají a že zemědělci, lidé na venkově žijí v úplném ráji. Ale skutečnost je jiná, alespoň v mé zemi. Opak je pravdou. Takže kam jdou všechny ty peníze? Kam jdou všechny ty částky? To by mě zajímalo. Ráda bych se zeptala zástupkyně komise, jaké jsou kontrolní mechanismy, které se používají a jakým způsobem Evropská unie žádá členské státy, aby předložili účty o tom, jakým způsobem jsou tyto částky využity. Kdyby třeba v některém členském státu docházelo k tomu, že většina těch peněz je rozdělena mezi nějaké přátelé, kamarádičky, někde do nějakých sítí, které není možno kontrolovat, a ne mezi zemědělce, ne mezi lidi, kteří žijí na venkově. Co by Evropská unie udělala? Jakým způsobem je Evropská unie schopna sledovat tyto peníze? jak je schopna ověřit, že tyto peníze jsou skutečně využity na cíle, které byly stanoveny. Takže by mě zajímalo, jakým způsobem kontrolujete tyto částky, jakým způsobem si ověřujete, že zde nedochází k nějakému spronevěření peněz, že se tyto peníze někam nevypaří. A další otázka, jakým způsobem můžete zapojit občanskou společnost, rodiny, zemědělce, farmáře, různé organizace, profesní organizace, organizace žen na venkově, aby se mohli podílet na rozhodnutí o tom, jakým způsobem jsou tyto peníze vynaloženy. V demokracii by měli rozhodovat eh, volení zástupci, poslanci, ale jakým způsobem Evropská unie zaručuje účast občanské společnosti, pokud jde o rozhodování, o utrácení tak vysokých částek? Děkuji, slovo má Martin Hausmann. <clears throat> Já si myslím, že se asi shodneme na tom, že tyhle programy jsou důležité pro eh, budoucí rozvoj zemědělské politiky a proto budeme mít velký zájem na tom, aby byly úspěšné. Je tam celá řada pěkných, dobrých přístupů, na tom se asi shodneme, ale mě by zajímalo, jestli se to na tom venkově potom opravdu smysluplně užívá. Mně napadá třeba otázka vytváření nových pracovních příležitostí na venkově, protože my máme pěkný pro, program pro konkurenceschopnost zemědělských oblastí, ale samozřejmě eh, to potom může vést k tomu, že vznikají různé velkopodniky, eh, ruší se malé farmičky a podobně, takže ve finále těch eh, pracovních příležitostí ubývá. A třeba, když se bavíme konkrétně o mléku, můžeme mít Eh, můžeme mít vůbec politiku, která podporuje zvýšení produkce, když nám v podstatě jde spíše o to, že máme tady v tomhle sektoru nadprodukci a Není tedy možné jenom eh, podporovat eh, neustálý růst, aniž bychom pomohli všem těm zemědělcům, kteří vyrábí mléko. Co se týče té širokopásmové infrastruktury, My máme velké národní programy a teď je otázka, jestli se to musí financovat i z těchto programů, protože ono je to klasickým úkolem jakýchsi konjunkturálních cyklických programů a měli bychom to tedy kriticky přeskoumat, jestli to v tuto chvíli je smysluplné. A za třetí, já mám takový pocit, že nové cíle, které byly formulovány, například co dělat proti klimatickým změnám. Já mám takový dojem, že v jednotlivých státech a v jednotlivých programech se to eh, nějakým způsobem uplatňuje velmi umírněně. To znamená, eh, nevede to k jasnému cíli. Například eh, tedy konkrétně pochybuji o, tom, o té otázce spojené s klimatickými změnami. Takže e, je otázka, jak se to potom konkrétně uplatňuje, zaměřeno na konkrétní cíle, anebo to jsou zase jenom taková velká slova. Děkuji, Martine. Pan Schmidt. Uh, děkuji, pane předsedající Vyslechl jsem si eh, se kolegy i já bych chtěl pozdravit eh, eh, kolegy pana Nicholsona ze Severního Irska. Já jsem sice Skot, ale my jsme tak blízko, že si myslím, že i já mohu konstatovat, že je velice dobré, že spolupracujeme i s nimi. Chtěl bych také poděkovat komisi za tuto prezentaci. Ehm, já si myslím, že e, propojení mezi e, e, rozvojem venkova a zemědělstvím skutečně je teď velice úzce propojené a já si myslím, že tento rozpočet v podstatě trošičku se odklání od zemědělství. Je potřeba mít na paměti, že politiky rozvoje Eh, eh, venkova jsou eh, jakým, jakousi šlehačkou na dortu, že ten dort je zemědělství, zemědělství, které vyrábí potraviny. Nemůžeme si dovolit, aby i nadále <clears throat> zemědělci, kteří například chovají ovce, přestávali s, s jejich chovem a tak dále. To nemůžeme. Uh, Eh, také si myslím, že není dobré, když se eh, finance věnují na určité priority, které nejsou přesně definovány. Já nejsem proti nim, jenom si myslím, že velice často dochází k duplikaci toho, co se děje na úrovni evropské a národní. Myslím si, že bychom se měli soustředit hlavně na ziskovou výrobu produkce, což, jsou, což je nejdůležitější aspekt politiky, jak zemědělské, tak rozvoje venkova Eh, ten režim, který se týká eh, znevýhodněných oblastí, eh, to je věc velice důležitá, hlavně pro nás ve Skotsku. Musíme si uvědomit ale, že celá řada členských států zneužívá fondy, které spadají pod tento režim znevýhodněných oblastí. Myslím si, že tento rozpočet je přitom pod velkým tlakem a myslím si, že by bylo velice dobré, kdyby se nám řekli něco o tom, jak komise hodlá pokračovat v v této oblasti, eh, znevýhodněných oblastí a rozpočtu, který bude věnován právě na tyto programy. Chtěl bych se zeptat, eh, jak zajišťují členské státy to, že tyto peníze jsou využívány tak, jak je potřeba a jak to odpovídá pravidlům. Jak jsem již řekl, myslím si, že musíme vždy si být velice vědomi toho, že eh, hlavním cílem naší politiky, jak rozvoje venkova, tak zemědělství, je mít zaručenou ziskovou výrobu eh, potravin. Všechno ostatní je sekundární. Děkuji. Bene, onorevole Sekeresky alla parola. Pan Sekeresky má slovo. Jeśli można zapytać, jaké jsou różnice... Já bych se rád zeptal, jaké jsou rozdíly v těch cílech, v těch prioritách v druhém pilíři mezi starými, takzvanými starými a novými členskými státy. To znamená země, které vstoupily v roce 2004 a 2007. Tam je vztah jedna ku jedné mezi prvním a druhým pilířem. A u těch starých členských států, jestli nemýlím, eh, ten eh, druhý pilíř je 17%. Takže jaké jsou tyhle ty priority? Druhá otázka, já si myslím, že je skvělé, že jsme hovořili o regionálních rozdílech, o tom, že existuje těch 88 programů máme v Evropě velmi rozdílnou krajinu. To se samozřejmě ještě změnilo po rozšíření, protože máme eh, krajinu, která je zaměřená na země, zemědělství, ale potom máme takovou jakousi společensky zaměřenou krajinu, sociální a jakým způsobem se tohle to tedy do toho dostává. A potom, jak, jaké konkrétní nástroje tady používáme pro zvýšení konkurenceschopnosti a jak rozlišujeme mezi těmi sociálními oblastmi a mezi těmi zemědělskými oblastmi, kde třeba jsou ehm, tyto oblasti třeba konkrétně velmi znevýhodněné. Takže mě by také zajímalo, ale tam ještě tu inovaci, schopnost inovací, jak se proto využijí tyhle prostředky? Kdy začíná diskuse o prioritách a politických cílech? A jak to bude vypadat po roce 2013 tedy? A co bude s tím druhým pilířem? Patří to do společné zemědělské politiky nebo do rozvoje venkova? Tohle vlastně byla taková diskuse mezi komisařem Baně a Fischer. Víme, že řada odborníků v regionální politice říká, že ten druhý pilíř by měl přejít do regionální eh, politiky, regionálního rozvoje. Děkuji a teď má slovo místo předseda Nikulesku. Děkuji, pane předsedo. Mě především eh, zajímá to, jakým způsobem eh, můžeme zharmonizovat jednotlivé fáze Národního plánu rozvoje venkova. To znamená, jakým způsobem se snažíme najít rovnováhu mezi výdajemi, eh, výdaji z osou 3 a osou 1, konkurenceschopnost, náš národní program eh, rozvoje venkova. To je příklad. Eh, byla zde celá řada projektů na infrastrukturu, které v podstatě, v podstatě pokrývají všechny přidělené částky až do roku 2013. Pokud je o konkurenceschopnost, projekty, které byly předloženy, těch je opravdu celá řada. Jsou zde stovky projektů v této oblasti a my potřebujeme podporu pro Eh, ty farmy, aby vůbec přežily. Ale všechny tyto projekty zatím ještě nevyvolaly dostatečnou pozornost eh, ze strany potenciálních příjemců. Takže mě by zajímalo, jakým způsobem mohou všechny, nebo členské státy přidělit všechny tyto peníze správným způsobem, jak využít eh, příručku o správných postupech tak, abychom eh, měli nebo zajistili maximální efektivitu. Pokud o tuto příručku správných praktik, eh, jak to bude vypadat? Eh, budeme mít silnice, kde lidé vůbec nebudou jezdit, protože ty venkovské oblasti budou vylidněné, protože zde nebude žádná hospodářská aktivita. Takže bychom měli postupovat takovým způsobem, aby členské státy mohly udělovat peníze na šíření správné praxe, eh, na školení, školení pro potenciální eh, příjemce, protože jinak se nikam nedostaneme. Děkuji. Děkuji. Olenička. Děkuji, paní předsedající. Šanovná paní, já mám... Děkuji. Vážení kolegové, mám následující připomínku když tedy připravujeme tyto programy na evropské úrovni, tak musíme věnovat pozornost rozvoji venkova a otázce, jak nastartovat tento vývoj. Tady máme na paměti i osoby, které na venkově mají malé nebo střední podniky. Takže teď tady máme perspektivu vždycky těch programů na několik let, takže mě by zajímalo, co tady chceme změnit těmi programy, čeho chceme dosáhnout, co chceme ponechat, jak by se ty jednotlivé podniky měly změnit. A ještě mě zajímá, co se stane v oblasti těch eh, podniků, to znamená, ta politika se nesmí eh, zaměřovat jenom na zemědělce, který, kterému je třeba 50-60 let. Nesmíme zapomínat na příští generace, které možná zůstanou na venkově, protože pokud ty programy třeba nebudou úspěšné, tak se může stát, že tyto lidé opustí ten venkov. Možná třeba také opustí jenom eh, dané zemědělské podnikání, ale zůstanou na venkově. Takže pracovní místa a bilance. Kolik se vytváří pracovních míst? Já vítám, že společná zemědělská politika je více než jenom pouhá výroba. Ovšem nejde nejde o to jenom pořád tam posílat více a více finančních prostředků, protože tak se potom nemohou eh, zemědělci v Polsku, ale ani jinde eh, měnit. Co se tedy mění, je jakási dynamika. To znamená, že teď se velmi často ty finanční prostředky eh, vynaloží příliš rychle a tím se dostáváme do takové pasti, že eh, jsou prostě rychle vynaložené, potom už nezbý, nezbývají na další roky. A ten samotný trend nízkých cen, které se vyplácí zemědělcům, se tím nemění. Takže já bych byl radši, kdyby členské státy byly disciplinovanější, kdyby se investovalo do změn infrastruktury, zlepšení kvality života na venkově a do jakési změny mentality, tak aby příští generace nedělali ty též chyby, jaké dělali, řekněme, ti starší zemědělci. Děkuji. E Děkuji a teď má slovo Giovanni Lavia. Děkuji, pane předsedo. Děkuji komisi za její zprávu, za její vystoupení, i když objektivně mě připadá překonaná v celé řadě aspektů. V první části se hovořilo o nastavení programu 2007-2013, ale neřeklo se nám vůbec nic o provádění nemáme aktualizované informace o tom, Jaká je úroveň závazků a pladeb nového programového období? Kdybychom dostali takovouto zprávu před dvěma lety, tak by to samozřejmě bylo aktuální, ale dnes žádáme něco víc. Dnes chceme objektivně vědět v okamžiku obecné krize zemědělského systému, v okamžiku, kdy zdroje určené na osu 1 jsou ohroženy v tom smyslu, že se asi nevyužijí, protože zemědělcům chybí spolufinancování, soukromé spolufinancování k realizaci investice se zdroji z veřejné strany. Takže by nás zajímalo, jaký je stav pokroku, jakým způsobem jsou tedy využívány tyto prostředky. Za druhé, vidím, že to programové období 2000 až 2006 k 30. 6. 2009 vedla eh, k certifikaci výdajů. Vědět, jakým způsobem eh, fungovalo to minulé programové období, abychom mohli využít tu nejlepší praxi, to, co bylo pozitivní, a ověřit také, zda byly splněny ty úkoly a ty cíle, které si to programové období vytýčilo. Takže to všechno by bylo užitečné vědět a chtěl bych, aby nám komise poskytla adekvátní informace. Děkuji. A teď Luis Capula Santos. Děkuji, pane předsedo. Já ze všeho nejdříve jsem chtěl poděkovat komisi, protože systematicky a poměrně stručně, synteticky nám nabídla informace, které opravdu potřebujeme znát. Navíc je to o to zajímavější, že je nám to představeno na začátku tohoto volebního období. Volebního období, kdy my jako poslanci dostaneme novou zodpovědnost, která nám navíc nabídne úžasné možnosti. Možná by bylo nejlepší, kdybychom eh, začali pochybovat o těch eh, lidech, zemědělcích, eh, kteří uplatňují nebo používají ty prostředky, o kterých se tady rozhoduje. Uh, Evropská unie má mechanismy kontroly OLAF a další orgány. Mně připadají, že ty výdaje nejsou, nejsou nadměrné, takže jak jsem říkal, proč bychom o nich měli pochybovat? Proč bychom měli pochybovat o využití těchto prostředků? My jsme rozhodli o tom, že se tyto prostředky využívat budou a pokud existují nějaké pochybnosti o tom, nějaké podezření o tom, že to není dobře využíváno, tak bychom se měli obrátit na kontrolní orgány. Jde o to, proskoumat, jaká by mohla být budoucnost společné zemědělské politiky, a to v praktických termínech podívat se na to, jaké byly výsledky toho starého modelu, abychom mohli vytvořit model nový. Tato debata už byla zahájena v době, kdy jsme byli zvoleni. A teď zjistit, zda je toto ten nejlepší způsob, jak využít zdroje, které jsou k dispozici zemědělcům. Podle mého názoru to není ten nejlepší způsob a já doufám v průběhu volebního období, že najdu dostatek spojenců k tomu, abychom mohli přistoupit k novému způsobu, jak dělat politiku v oblasti rozvoje venkova, kde příjemci této pomoci budou opravdu zemědělci, protože bez zemědělství neexistuje žádný rozvoj venkova, jak říkal pan Šekerevský. V současném modelu existují oblasti, kde eh, se překrývá zemědělství a rozvoj venkova. A v oblastech, eh, kde se tyto dvě věci překrývají, tak eh, tam jsou problémy pro zemědělce. Já mám spoustu nápadů a doufám, že budu mít příležitost tyto nápady představit. V každém případě jsem velmi rád, že jsme dostali tyto informace, protože jsou důležité k tomu, abychom mohli konfigurovat model budoucnosti na základě toho, jakým způsobem posoudíme ten minulý. Thank you. Um... Děkuji. A také bych chtěl já poděkovat za tu skvělou prezentaci, eh, která byla velice podrobná. Myslím si, že bude dobré, když to do, budeme brzy k dispozici. Eh, já bych chtěl pozdravit eh, naše kolegy ze Severního Irska. I já jsem z Irska a chtěl bych ještě vznést několik otázek, otázek, které souvisejí s tím, o čem se, se dnes zde hovoří. Ta první otázka se týká druhého pilíře. Já musím uh, Eh, souhlasit eh, s panem Nikolsonem, mým kolegou, eh, který o tom hovořil. Já to nechci opakovat, to, co on již říkal, ale myslím si, že rozdíl mezi teorií a dopadem. Myslím si, že tento pilíř funguje skutečně teoreticky, ale co se týče toho, jaký to má všechno dopad přímo v terénu, tento dopad je opravdu omezený právě kvůli tomu, jaká je úroveň financování. Myslím si, že pro lidi, kteří žijí ve venkovských oblastech, těm se velice špatně prodává to, co z toho všechno bude budou mít, což si myslím, že pro nás představuje velký problém. Další problém, který musíme řešit, ale já si myslím, že to je vůbec největší eh, problém, alespoň pro mě a pro eh, tu oblast, kde já jsem. Myslím si, že musíme eh, bojovat proti zvyšující se industrializaci zemědělství. To je něco, co má obrovský sociální dopad. Já jsem z jižní části Irska. Musím říci, že toto v současné době pro nás představuje vůbec největší problém, to znamená dopad industrializace zemědělství na zemědělce. Otázka je, jestli může Evropská unie pomoci těmto lidem, kteří jsou ovlivněni touto věcí. Myslím si, že to je dnes problém, který vlastně jde za hranice eh, tohoto sektoru zemědělského. Já osobně se domnívám, že je potřeba, abychom eh, se soustředili na to, jakým eh, způsobem můžeme využít finance pro to, abychom abychom bojovali proti ztrátě pracovních příležitostí. Také bychom měli říci, jakým způsobem využijeme tyto peníze pro udržení mladých lidí eh, v zemědělství. Bohužel my nevyužíváme efektivním způsobem ty nástroje, které máme k dispozici a stále dochází k odchodu těchto lidí ze zemědělství. Já eh, osobně eh, mám s tím zkušenost, protože jsem vyrostl sám na farmě je potřeba, abychom se těmito otázkami zabývali jak na úrovni národní, tak na úrovni celoevropské, na úrovni Evropské unie, podívali se na to, jakým způsobem všechny tyto věci eh, ovlivňují zemědělce, jak jim pomáhají eh, diverzifikovat práci na farmách, protože eh, tito lidé stále ještě musí řešit celou řadu překážek, které jim brání v tom, čemu říkáme diverzifikace Myslím si, že je potřeba, abychom eh, měli k dispozici takové politiky, jak na národní, tak na úrovni Unie, která umožní tuto diverzifikaci eh, často vlády, které se dívají na eh, tyto politiky a které mají určitý mandát v této oblasti, si musí uvědomit význam diverzifikace tak, aby tito lidé mohli zůstat v zemědělství a pracovat na půdě Myslím si, že e, toto jsou všechno priority, priority e, e, bohužel ta diverzifikace se týká obrovského množství oblastí. Myslím si, že potřebujeme mít objektivní analýzu toho, jakým způsobem se tyto věci realizují, do jaké míry je to efektivní. Mě by zajímalo, jakým způsobem ty peníze se budou využívat, eh, protože eh, eh, jinak si myslím, že nebudu mít ani nadále odpovědi pro své voliče. Grazie, Evans Garcia. Esther Garcia, prosím. Děkuji, pane předsedo. Rozvoj venkova to je podle mě jedna z nejhezčích politik Evropské unie. Bohužel je škoda, že má tak špatné financování. Já nesouhlasím s tou bruselskou dohodou z prosince 2005, která jí dala opravdu rachitický rozpočet a nikdy jsem nepodporovala přímou modulaci pro získání peněz a financování politik eh, rozvoje venkova. Já si myslím, že musí být seriózní politika rozvoje venkova, ale myslím, že v příštích finančních výhledech se musíme snažit udělat úsilí ze strany rozpočtu členských států a to ne na úkor přímých podpor, ale z vlastního financování. Věřím ve společnou zemědělskou politiku a myslím, že by měla sloužit eh, pro tento eh, hlavní cíl, to znamená poskytnout eh, evropské populaci potraviny za rozumné ceny, které budou navíc kvalitní. A to je nesporné, takže myslím, že tento parlament a tento výbor by měli s ohledem na vstup eh, Lisabonské smlouvy v platnost, se kterým všichni počítáme, zajistit své nové pravomoci. Od poslední reformy VTO v oblasti tabáku jsme se dohodli, že 50 eh, přímých podpor přejde na rozvoj venkova. Mě by zajímalo, jakým způsobem se tyto prostředky z tabáku od roku 2010 do toho začlení a co budou financovat. To znamená, k čemu budou použity ty peníze, které vezmeme eh, rodinám, které se zabývají pěstováním tabáku a dále regionální španělské orgány a zemědělské odbory a mají určité starosti. Starosti, pokud jde o programy na rozvoj venkova v mé zemi ve Španělsku, protože jsou spožděny o více než eh, tři roky při zavádění. Otázka je, to tříleté spoždění, které bylo ve Španělsku eh, způsobeno tím mohou, může vést k tomu, že Španělsko ztratí peníze z financování na tyto programy. Děkuji. A Jušo Pilar má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat komisi za její vystoupení, ale pocit, který mám, je ten, že nám dávají ohřáté jídlo. Je to totež, co už jsme slyšeli. A pořád ještě nebyl vyřešen problém financování, jak právě říkala kolegyně. A navíc jsem chtěla říct jednu věc. Problém zemědělství není rozvoj venkova. Nejlepší rozvoj venkova je ten, že zemědělci budou mít své farmy, ze kterých budou moci žít a vydělávat peníze. A s touto společnou zemědělskou politikou, kterou máme, se tento problém řeší čím dál méně, protože zemědělci mají takové požadavky před sebou ze všech eh, hledisek ekologického a jiných, eh, které nejsou schopni splnit, nejsou konkurenceschopní s ostatními zemědělci v globalizovaném světě, takže my s našimi cenami nemůžeme konkurovat všem ostatním. A všechno to, co eh, tímto způsobem zakazujeme, tak musíme dovážet zvenku, protože VTO nám nedovoluje žádat o něco více, než je žádáno po nás. A to je skutečný problém zemědělství. Uvedu příklad. Právě jsme schválili nařízení o pesticidech. V zeměch na jihu Evropy budeme muset opustit celou řadu eh, farem, protože nebudeme mít produkty na boj proti hmyzu. A když všechny tyto produkty budou používány v, Marok, v Maroku nebo jinde ve Středomoří, když se budou používat tyto prostředky jinde, tak my tím jenom postihneme naše zemědělství a ničím nepřispějeme našim spotřebitelům, protože ti budou konzumovat prostředky nebo tedy potraviny přivezené zvenku, kde tyto pesticidy používány nebudou, které jsme zakázali našim zemědělcům. Děkuji, Josef Bové má slovo. Děkuji, dobrý den. Já jsem si vyslechl komisi a je pravda, že jsou zde slova, která se neustále opakují konkurenceschopnost, hospodářská soutěž, restrukturalizace. Vzniká zde ale opravdový problém. V okamžiku, kdy zemědělské firmy zanikají, zanikají mlékárenské firmy a to čím dál rychleji kvůli snižování cen. A ještě pořád se hovoří o konkurenceschopnosti, ale až budeme mít jenom dva zemědělci, tak vždycky jeden bude konkurenceschopnější než ten druhý. A toho budeme muset také eliminovat. Takže otázka konkurenceschopnosti jako modelu je podle mě překonána. Model konkurenceschopnosti je překonaný. Otázka, kterou si musíme položit, je, jsme schopni produkovat, abychom nakrmili evropskou populaci. Poslední příklad, který znám, je příklad z Anglie, kde je sír eh, cheddar, který je známý už roky a letos poprvé došlo ke eh, zvýšení dovozu čedaru. To znamená, Anglie už není schopná produkovat svůj vlastní sýr, což je opravdu nepravděpodobné jako situace. Budeme pokračovat v tomto modelu, anebo uděláme skutečnou eh, revoluci, to znamená, musíme změnit tento model, referenční model, což je ten model konkurenceschopnosti a restrukturalizace, protože nikdy nemůžeme pokračovat v této logice. Myslím si, že je důležité říci si, že nebude existovat žádný rozvoj venkova, když už nebudeme mít venkovany. Jinak eh, to bude úplná poušť. Je to nějaký turistický projekt s pár indiány někde v nějaké rezervaci, ale rozhodně to není projekt pro záchranu evropského zemědělství. Danten? Ano, já si myslím, eh, že různé příspěvky, které jsme slyšeli, jasně ukazují, že ve druhém pilíři žádáme o spoustu věcí. Chceme, aby se uplatňovala opatření solidarity, například ve prospěch eh, horských oblastí a jiných znevýhodněných oblastí. Chceme, aby se podíleli také na modernizaci a konkurenceschopnosti farem, území a chceme také, aby se financovala určitá sociální objednávka ze strany zemědělství, to znamená všechno to, co se musí dělat v oblasti životního prostředí. V rámci plánu hospodářské obnovy jsme slyšeli, že pod touto položkou budeme financovat eh, digitální rozvoj. Ano, to je dobře. Určitě je to součást rozvoje venkova, ale opravdu by se takovéto akce měly financovat z rozpočtu na zemědělství. Až budeme přemýšlet o příštím eh, programovém období po roce 2013, eh, tak se budeme muset skutečně rozhodnout. Je rozpočet na zemědělství a rozvoj venkova opravdu připraven na všechno, musí nést opravdu všechno, jestli to, co je financováno eh, pro městský rozvoj by mělo být stejně a specificky financováno v rámci rozvoje venkova. Tím jsme, ne, ještě poslední vystoupení Albert Des. Děkuji, pane předsedo. Já jsem bohužel si musel odběhnout do jiného výboru na hlasování, takže jsem tady nemohl být na celou tuto velmi zajímavou diskusi. Ale rád bych zmínil ještě jeden aspekt. A sice eh, je nám předhazováno, že na zemědělství se vynakládá asi 55 eh, evropského rozpočtu. A rozvoj venkova je velmi odlišný tedy v jednotlivých členských státech já pocházím z členského státu, který je poměrně bohatý. My používáme ty finanční prostředky, které dostáváme k obnově vesnic. Jsou to třeba mm, vesnice, kde je 70 domů, kde jsou dva zemědělci. Nicméně mm, tyto zemědělci třeba nemohou úplně využívat zemědělské pomoci, protože do těch zemědělských pravidel je eh, zapracována úplná šikana, řekněme. A přece jenom jsou věci, které by se tedy neměly eh, financovat jenom ze zemědělské politiky, kde bychom tedy měli uvolňovat prostředky i z jiných eh, oblastí politiky, například když hovoříme o tom, o tom vyvíjení širokopásmé infrastruktury na venkově a podobně. To potom samozřejmě prospěje i zemědělství. Já si myslím, že nesmíme zapomínat na to, že nejlepší rozvoj venkova vždycky souvisí se stabilním zemědělstvím v dané oblasti, takže nezapomínejme na to. Děkuji. Než dám slovo paní Loris Hoffman z komise, tak bych se rád také vyjádřil. Toto je obrovský a velmi důležitý pilíř politiky rozvoje venkova. Takže jsem byl velmi rád, že jsem si vyslechl od vás, že chcete, aby to bylo konkrétní, aby v centru byly požadavky našich zemědělců. My se v Evropě často zabýváme uh, oprávněnými požadavky našich občanů, pokud jde o životní prostředí. Hovořili jsme o pohodě zvířat, hovořili jsme o pesticidech, hovořili jsme o všech těch nových požadavcích, které na nás společnost dnes klade. Naši zemědělci se musí řídit těmito pravidly a velmi často věnujeme stejnou pozornost tomu, co potom zemědělci musí udělat, aby mohli přežívat, aby mohli být konkurenceschopní, aby mohli hrát roli na trhu. Takže si myslím, že úsilí, které bychom měli vyvinout při podpoře tohoto důležitého pilíře zemědělské politiky, to znamená rozvoj venkova, nesmíme zapomenout, že nás zajímají především zemědělci. Je to stabilní zemědělství, jak říkal Albert Dess, je to to zemědělství, jak říkal Luska Pola Santos, které hraje svou úlohu na trhu. Nesmíme nikdy ztrácet ze zřetele cíl naší politiky Chceme mít silné zemědělství, které bude žít a přežije v této globalizaci, ale nikdy nesmíme zapomínat na evropský zemědělský model, na který jsme hrdí, ale důležité je, aby naši zemědělci byli konkurenceschopní, protože musí konkurovat dalším silným zemědělstvím na světě. A teď dávám slovo Loris Hoffman. Yeah, Uh, děkuji, pane předsedo, děkuji za vaše otázky. Hodně těch věcech jsme diskutovali i u nás. Je tam celá řada důležitých aspektů, ke kterým se určitě vrátíme v následujících měsících. K té finanční části pan Nicholson zmínil, že tam v druhém pilíři není dostatek, finančních prostředků. Ono samozřejmě bylo jakousi iluzí myslet, myslet si, že i s tou velkou částkou, kterou jsem zmínila, bychom mohli v oblasti venkova zorganizovat všechno. Je to tedy poměrně malá částka ve srovnání s celkovým přizpůsobováním, restrukturalizováním a se všemi hospodářskými požadavky, které existují a je potřeba řešit v, na venkově. Ovšem, ty původní částky, které komise navrhovala, zmiňoval to pan Garcia, se snížily pro toto nové období asi o 20 miliard. A ještě bych připomněla, že nemůžeme udělat všechno. Členské státy se musí zaměřit na nějaké konkrétní cíle, takže v tomhle partnerství musí říci, kde, ty, kde je potřeba nejvíce práce, takže O to by se měly členské státy snažit přijít na to, jak nejlépe mohou využít finanční prostředky pro tyto aktivity. K těm 600 milionům, které přichází z balíčku pro obnovu, to jsou závazky, které se musí dostat do rozpočtu tento rok ale eh, tento rok se nevyplatí nebo nestihnou se vyplatit, protože už na to není dost času. Takže v rozvoji venkova máme takové pravidlo, a sice, že se, že se tyto položky dostanou do položek závazků v jednom roce a už se může začít autorizovat jejich eh, využívání třeba v souvislosti s specifickými programy ale mohou se vyplatit až eh, vlastně, či v průběhu následujících dvou let. To znamená, tyhle ty peníze se mohou vyplatit až třeba v roce 2012. Pak se někdo ptal na to, zda ty peníze jsou dostatečně kontrolovány. My máme určitou zavedenou strukturu této politiky. Víte, že její stanoveno, jak mají kontrolovat. To znamená, musí provádět správní kontroly, potom musí provádět kontroly na místě. Musí také ověřovat, zda zemědělec dělá to, co se od něj očekává případně další příjemci peněz jsou kontrolováni. To znamená, kontroluje se, zda dodržují nařízení. Tady jde vlastně o to, nejenom zda ta částka, která jim byla přidělena, je správná, ale zda se také správně využívá. A členské státy potom musí podávat zprávy a vždycky vykazovat, co s těmi penězi dělají existují výroční zprávy, kde členské státy vykazují, jakým způsobem vynaložili ty prostředky, jaké jsou výsledky, jestli existují nějaké indikátory tedy dopadu eh, těchto peněz a podobně. V tomto období máme společné ukazatele na evropské úrovni, na kterých jsme se shodli s členskými státy, takže všechny členské státy podávají výkazy o stejných věcech také. Do toho spadá i zaměstnanost, to znamená vzniklá pracovní místa, ale pak jsou tam i komplikovanější ukazatele, jako třeba dopad konkrétních politik na vodní hospodářství. Takže členské státy tedy musí pravidelně podávat zprávy a v daném období také musí podávat zprávu, zda se podařilo naplnit jejich konkrétní politickou, politický cíl. To znamená politický cíl toho daného programu. Ovšem asi bych měla říci, že vždycky není úplně snadné dostat všechny ty údaje od všech členských států, ale každopádně pracujeme s členskými státy na výborech a snažíme se podporovat členské státy, aby opravdu byli schopni říci, jaký je výsledek politiky, jaký je dopad dané politiky. A na to klademe velký důraz. Takže v každém případě máme cíle, které si členské státy definují. Musí, najdete to vlastně v každém programu, tam se definují konkrétní cílové částky, eh, cílová čísla, to znamená, jaké výsledky by měly být v jednotlivých oblastech, eh, jaké výsledky by měly přinést jednotlivá opatření a tak dále. Ta čísla nemáme od všech členských států, ale máme je asi u padesátky z těch 880 programů. Členské státy se snaží mimo jiné vypracovávat ty své systémy, zlepšovat to podávání zpráv, protože to je samozřejmě činí také eh, transparentnější pro veřejnost a tím i důvěryhodnější. ještě potom provedeme přeprogramování po té kontrole stavu a potom budeme mít lepší představu i o konkrétní implementaci těch politik. Um, now. Pan Pan Holstein se ptal o vytváření nových pracovních příležitostí prostřednictvím politiky venkova. Já si myslím, že ta odpověď eh, padla už od určitých kolegů, kteří hovořili o tom, že v oblasti zemědělství v podstatě spíše bojujeme proti ztrátám pracovních míst. Myslím si, že nikdo není takový optimista, že by čekal, že budeme vytvářet nová pracovní místa. Samozřejmě můžeme se o to snažit, ale to je jiná politika než ta, kterou máme v tuto chvíli. Takže co děláme? Snažíme se restrukturalizovat eh, ten celý sektor tak, aby zůstala zachována pracovní místa, která jsou udržitelná. a která eh, mohou ustát i v tržních podmínkách protože ono to samozřejmě není jednoduché v situaci těch otevřených trhů, se kterými se farmáři potýkají. ta opatření a možnosti podpory v ose 3, tam určitě jsou. E, neto čistě nová pracovní místa, to udávají i členské státy a to v podstatě tedy přispívá k tomu, že se vytváří pracovní místa na venkově. To bych proto zase neodsouvala e, na dlouho tu investici do širokopásmového internetu na venkově, protože já si myslím, že většina zemědělců už dnes má nějaký počítač. A většina lidí, pokud třeba chce praktikovat nějakou agroturistiku, tak si také zarezervovává mm, třeba ubytování na venkově prostřednictvím internetu. A potom eh, Nesmíme zapomenout také třeba na rodinné příslušníky těch zemědělců, třeba mm, jejich děti možná chtějí jít na internet a podobně, takže je to určitě důležité. Jiná otázka je, jestli se to bude vyplácet nebo podporovat jenom z tohoto fondu nebo i z jiných fondů. V minulosti jsme mm, kladli prioritu na poskytování služeb a na další vzdělávání, to znamená, jak používat nové technologie a podobně, využívat nejrůznější eh, centra, kde je ten přístup dostupný. Infrastruktura to je v podstatě otázka regionálních fondů, tedy strukturálních fondů. ale většinou tam tedy je 12 miliard, které se vydávají prostřednictvím strukturálních fondů a z toho pouze 2 miliony jdou na širokopásmovou internet, eh, na tu infrastrukturu. A problém na venkově je, že tam žádná eh, stávající infrastruktura není, takže dost těžko můžeme podporovat eh, nějaké další vzdělávání, když k tomu vůbec nejsou předpoklady a já si myslím, že ty fondy by spolu nějakým způsobem mohly spolupracovat, eh, tu práci si rozdělit, pokud o tom tak členské státy rozhodnou. Já si myslím, že bychom je neměli nutit, aby přijímali nějakou konkrétní eh, strukturu podpory. To by si měli vyřešit sami. A i v těch jejich programech je tedy to jasné, kde ukazují, kam jdou tyto prostředky a jak si to pokrývají třeba i z jiných zdrojů. K té otázce, nebo někdo říkal, eh, myslím, že to byl pan Smith, kdo říkal, že jediný účel nebo jediný cíl, který bychom měli si stanovit, je eh, ziskovost zemědělství. Já si myslím, Eh, že to je jeden z cílů, ale můj dojem je ten, že společnost chce, abychom dělali ještě další věci. Myslím si, že bychom eh, eh, neměli omezovat to, co nám zemědělství může poskytovat. Nejde přece jenom o výrobu potravin, e, zdravých potravin a e, tak dále a tak dále, přijatelné ceny potravin a tak dále. Myslím si, že kdybychom se soustředili pouze na to, pak bychom vlastně se omezovali a také bychom omezovali další možnosti rozvoje zemědělství. Um, Pochopitelně, jestliže spravujeme 90 půdy, tak potom máme eh, jiné další úkoly. To znamená například údržbu krajiny, eh, určité environmentální eh, pozitiva. To všechno za situace, kdy pokračuje zemědělská výroba, čili zemědělská výroba může Eh, produkovat eh, ještě tyto, ty, tato další, eh, tyto další um, veřejné statky. Co se týče těch znevýhodněných oblastí, to si myslím, že je záležitost mimořádně komplikovaná. V současné době provádíme revizi tohoto existujícího systému pro ty oblasti, které nejsou přímo eh, těmi oblastmi, které jsou znevýhodněné v tom, že mají určité přírodní handicapy, ale jsou to, něco, <clears throat> jsou to jakési oblasti mezi těmi znevýhodněnými a neznevýhodněnými, kde také musíme uvažovat o určitých kompenzacích, tak abychom zabránili tomu, že tito lidé budou odcházet z půdy. To je to, co jste eh, zmínili několikrát. Myslím si, že skutečně zde existuje určité riziko, že v těchto oblastech, které jsou často marginální eh, oblasti, zemědělci jejich činnost a nemají zájem kultivovat tyto oblasti, což by představovalo obrovské riziko, obrovskou potíž pro další rozvoj biodiverzity a zachování biodiverzity, ale mělo by to také sociální dopady pro tyto eh, regiony. Ten proces Ehm, určování toho, co sem spadá a co ne, je velice komplikovaný. Potřebujeme mít systém, který je transparentní, eh, který vychází z objektivních kritérií a který je aplikovatelný ve všech 27 členských států a vychází z celé řady ukazatelů. My se tím řídíme, v současné době o tom diskutujeme s členskými státy a členské státy v současné době se snaží na velice odborné bázi zjistit, kde eh, a e, jak ten specifický systém, který vyvinulo naše centrum v ISPře, do jaké míry e, mohou e, toto úspěšně využít. Čili čekáme teď na zpětnou vazbu od členských států, které nás budou informovat o tom, jak si představují, že by to mohlo fungovat v jejich zemích ale je potřeba říci, že v současné době máme 150 různých ukazatelů, které používají různé členské státy pro určení právě těchto oblastí. A my se domníváme, že pokud by se nám podařilo snížit tento počet ukazatelů, které by byly také více harmonizovány, tak toto by e, zvýšilo e, jak důvěryhodnost, tak také zodpovědnost za realizaci těchto opatření. E, dále potom otázka konkurence schopnosti, o tom hovořil pan Buve. Myslím si, že Hodně lidí, a já do určité míry souhlasím, to je heslo, které používáme velice často. Říkáme, že musíme být více konkurenceschopnější, že musíme udržovat pokrok a tak dále. Ale já se domnívám, že bychom neměli definici konkurenceschopnosti vnímat jako něco, co je velice omezené. Můžete mít malou farmu a můžete být přitom konkurenceschopní, ale nemůžete Eh, být malá eh, farma, eh, může jenom s dvěma hektary půdy a přežít třeba dvě krávy a tak dále. Čili otázka konkurenceschopnosti spočívá v tom, jakým způsobem mohou zemědělci nebo farmáři přežít a jakým způsobem mohou být úspěšní za daných okolností. A tady bychom se snažili nějakým způsobem propagovat možnosti, nebo členské státy měly propagovat možnosti, Eh, které eh, by mohli využít farmáři, aby se soustředili třeba na eh, bioprodukci a tak dále. Pro mě biozemědělství je velice důležité. Máme velké zemědělské podniky, které nejsou přece konkurenceschopné to není otázka velikosti, není možné eh, mít nějaké rozdělení, tady to je velká farma, toto je malá farma, velké, velký zemědělský podnik, malý zemědělský podnik. Myslím si, že eh, musíme uvažovat o tom, jakým způsobem by měli zemědělci eh, se postarat o to, aby byli schopni se uživit a to na e, základě svých vlastních rozhodnutí. Myslím si, že by bylo velice důležité, aby politika nějaká chránila lidi, e, farmáře a tak dále, aby je chránila před vším, e, co přichází například z vnější situace nebo z trhu. Ale já se nedomnívám, že by eh, ta konkurenceschopnost eh, souvisela s nějakým zvětšováním zemědělských podniků a omezováním konkurenceschopnost malých farem. Kromě toho si myslím, že musíme mít na paměti ještě další věc a sice, eh, že máme 6 milionů farem, které jsou nějakým způsobem dotovány v Evropě. A to si myslím, že to znamená, že tyto farmy vlastně nemohou žít jenom ze zemědělství. Buď eh, začnou dělat kromě eh, výroby eh, zemědělské produkce ještě něco jiného, podívají se, anebo se začnou zabývat možností výdělku úplně jinak. Myslím si, že členské státy eh, by se měly soustředit právě na otázku eh, diverzifikace činností podle osy 3 eh, jestliže nějaký farmář například není schopen se uživit pouze zemědělství, jestliže chce se věnovat nějaké jiné činnosti, tak by takový farmář měl mít možnost získat nějakou podporu pro tento plán. Myslím si, že 13 všech peněz, které jdou z tohoto rozpočtu, které nejsou přímo věnovány na zemědělství. Myslím si, že to je věc, kterou je potřeba mít na paměti. Hodně lidí vám řekne politika rozvoje venkova. To vlastně jsou peníze, které jsou odebírány zemědělcům. Eh, musíme si uvědomit, že tato částka jde do osy 3 a to souvisí s diversifikací farem a farmářů. Jinými slovy, to jim má pomoci proto, aby se mohly věnovat jiné činnosti, například v oblasti dopravy, eh, nebo mohou se věnovat turistice a tak dále. Myslím si, že co je mimo hranice, to znamená výdaje, které jsou mimo zemědělství, to je poměrně malá, malá částka. Myslím si, že v mnoha případech zemědělství eh, z toho má určité, země se to týká a má Eh, pokud dojde k nějakému nepříjemnému vývoji, tak jak eh, například pan Des o tom hovořil, eh, kdy dojde třeba k obnově venkova a ta obnova znamená, že potom už po ulici v takové vesnici neprojede traktor. To jsou věci, které by se neměly k tomu by nemělo docházet. Otázka je, jaké jsou možnosti nebo jaký je vliv těch ostatních lidí, nejen v té administrativě, jakým způsobem je můžeme zainteresovat v tom, aby se zajímali o to, jakým eh, způsobem peníze se využívají. Eh, každý program má svůj monitorovací výbor, kromě toho máme administrativní síly, všechny ty zájmové skupiny, například ekologické skupiny, Eh, regionální skupiny, eh, ty, kteří se zabývají ochranou krajiny, máme nejrůznější ministerstva a tak dále a tak dále. Čili eh, tady je celý kruh, okruh lidí a všichni tito lidé mají v podstatě možnost se vyjádřit k tomu, co se děje v rámci daného programu. Další bod se týká toho, že akcionáři vždy musí být konzultováni eh, členskými státy, když například dojde k, uzavření nějakého programu nebo když je modifikován. Jinými slovy, musí eh, mít k dispozici informace o tom, co si lidé o tom myslí, jak eh, formulují své potřeby. A to jsou věci, které bychom, si měli, které bychom měli vnímat jako jakýsi globální přístup k tomu, jak by věci měly být organizovány. Myslím si, že prostřednictvím eh, eh, té, osy lídr eh, můžeme tohoto dosáhnout, proto také právě tuto osu velice podporujeme, protože místní lidé by měli mít možnost vyjádřit se k tomu, co konkrétně se děje v jejich vlastní regionu. Otázka školení, šíření tzv. optimálních eh, praxí, to je velice důležité, o tom také hovoříme s členskými státy, protože často se právě tato oblast podceňuje. Můžete mít velice dobrá opatření k dispozici, to eh, souvisí například s agri-environment, ale někdy ty zúčastněné strany nevědí vlastně, jak se k tomu postavit a jak to dělat. To souvisí také například s, hospod- s vodním hospodářstvím. To je oblast mimořádně kritická, protože v Evropě existuje obrovské množství problémů právě v oblasti vodního hospodářství. A já se domnívám, že zemědělci by měli mít možnost získat eh, poradenskou, poradenské služby, měli by možnost Ehm, zlepšit tu praxi tak, jak ji využívají. A členské státy by měly udělat všechno pro to, aby tuto situaci pomohly zemědělcům řešit. Pak, se, pak zde byla otázka týkající se toho, jakým způsobem eh, se eh, utrácejí peníze v těch nových členských státech a v těch starých členských státech. Ta, ten základní vzorec je víceméně stejný, když určité eh, rozdíly existují. Nejvyšší částka jde do druhé osy a ta nejnižší částka naopak do programu pod osou 3. A eh, je pravda, že některé členské státy jsou, eh, se soustředují hlavně na osu 1, když se jedná hlavně o restrukturalizaci, konkurenceschopnost, schopnost reagovat na požadavky trhu a eh, věnují se potom méně otázkám eh, ekologickým a také se nesoustředují na osu 3, což si myslím, že je politováníhodné, protože existuje velká potřeba zajistit ekonomickou aktivitu také mimo zemědělskou aktivitu v těchto venkovských oblastech. Toto je v zájmu mladých lidí, kteří chtějí zůstat v daném regionu, kteří jej nechtějí opustit, ale nakonec pochopitelně mohou v takovém regionu zůstat i nadále, pokud mají možnost si tam vydělat peníze a najít tam práci. ten poslední bod, eh, paní Garcia se eh, ptala na ty věci, které souvisejí eh, s politikou v oblasti pěstování tabáku a pomoci, která z toho vyplývá. Existují členské státy, které na začátku té, toho programovacího období zcela jasně si vyvinuli určitou strategii zaměřenou na to, co by se mělo stát v daném regionu, kde kde se projeví dopady změněné situace eh, v tabákovém odvětví, tak jak existuje na trhu. A šlo jim o to, aby eh, zlepšili svou situaci tak, aby měli i jiné možnosti uplatnění. Myslím si, že Ehm, eh, pochopitelně, že můžeme využívat celé, celou řadu opatření v rámci rozvoje venkova. Jejich cílem může být například eh, posílení nebo udržení určité produkce, která je životaschopná a která má šanci přežít. A také máme celou řadu nástrojů eh, na pomoc lidem, kteří chtějí opustit to dané odvětví, kteří chtějí například provést restrukturalizaci a mít jinou produkci, anebo v těch regionech, kde nemají možnost eh, najít jiné zaměstnání než v oblasti zemědělství. Kromě toho existuje i možnost eh, transformace eh, podniků tak, aby byly schopny se přizpůsobit nové situaci. Na druhé straně ale existují i takové členské státy, které nemají jasnou strategii a zdůrazňují hlavně potřebu dále investovat do tabákového odvětví. A pokud není jasně eh, definováno, na co mají být tyto investice, tak potom je velice těžké posoudit tato opatření a také celé programy. Jak říkám, jsou členské státy, které eh, jsou velice pokročilé v této oblasti, ale jsou také členské státy, které zatím ještě nefinalizovaly eh, své úvahy o tom, čeho chtějí dosáhnout, co chtějí dělat, čili na to Eh, čekáme, vyměňujeme si informace a názory s těmito členskými státy, ehm, hodnotíme je jejich návrhy a čekáme na vysvětlení určitých okolností z jejich strany. Myslím si, eh, já se omlouvám, jestli jsem neodpověděla všem a nereagovala na všechny připomínky. Eh, Eh, chtěla bych na závěr říci, že po přeprogramování velice rádi zase mezi, vámi přijdeme, mezi vás přijdeme, budeme vám prezentovat další čísla, zatím vám mohu eh, zde uvést pouze finanční čísla pro tento rok, což není uspokojivé. Já vím, že potřebujete čísla týkající se příjemců toho, kam ty peníze přímo jsou směřovány a tak dále. Děkuji vám. Bene. Výborně, děkuji komisi. Děkujeme paní Loritz Hoffman. Vidím, že to byla opravdu zajímavá debata. Určitě budeme pokračovat v této debatě a budeme čekat na další zprávy od komise. A teď bych rychle přistoupil posledním dvěma bodům na pořadu jednání, abychom mohli uzavřít naše dnešní práci. Bod číslo 13 se týká schválení harmonogramu výboru AGRI na rok 2010. Musíme potvrdit eh, harmonogram zasedání na rok 2010. Problém je ten, že jsme požádali o maximální čas na práci, která, který nám ale možná eh, nebude potřebný podle skutečných eh, požadavků. Takže máme zde harmonogram jednání na příští rok. Samozřejmě dnes dopoledne jsme diskutovali s koordinátory příslušných frakcí a přijali jsme určitá rozhodnutí ohledně zpravodajů. A jak je naším zvykem, tak eh, předsedové frakcí vás budou informovat o rozhodnutích, která jsme přijali. A potom bod různé. Justy Vartáně žádá o slovo, takže on bude poslední, kdo uzavře. Takže John Stewart, prosím. Děkuji, děkuji za tuto příležitost. Já bych vás chtěl eh, eh, upozornit na to, že máme stále méně bílkovin. Uh, Eh, já mám jednoho eh, voliče ve svém okrsku, který kupuje eh, mléko, aby ho míchal s ječmenem, tak aby zvýšil množství bílkovin pro, jako součást krmiva prasat. Pan Loren, což jeho jméno, v podstatě není schopen zajistit to, co potřebuje, protože soja je velice drahá. To znamená, že je jeho hospodářství ohrožené a myslím si, že tato otázka je jasně politická. To, co se děje v oblasti eh, eh, produkce soji, je eh, obrovský problém. V současné době nedochází k dodávkám těchto tohoto soje. Není překvapivé, že v současné době některé podniky se rozhodly vůbec nevozit soju. Pan Lorenz, který v současné době vyrábí vepřové, Eh, bude muset asi zavřít. V důsledku toho eh, se bude dovážet vepřové maso do Evropy z jiných částí světa. Já proto se obracím na eh, komisi, aby skutečně se soustředila na celou tuto otázku ne těch geneticky modifikovaných organismů, které nemají autorizaci. Děkuji. Děkuji. Děkujeme za toto vystoupení a tím můžeme uzavřít naše zasedání. Sejdeme se v pondělí 12. října v 15 hodin a připomínám, že příště se sejdeme 9. a 10. listopadu, tedy po příště. Děkuji všem, nashledanou.